Chers Kolegyně, vážení kolegové, prosím, zaujměte místo. Zahajuji zasedání výboru e, pro rozpočet. Také e, bych vás požádal rád, aby e, jste nám prominuli, říkám nám, myslím tím sebe a koordinátory, kteří jsme tedy trochu protáhli to naše jednání a za to se omlouváme. Ohledně pořadu našeho jednání, bod číslo 6, který měl být předmětem hlasování dnes odpoledne, se přesouvá na zítřek na 10.45, protože paní zpravodajka eh, tady dnes není a bude tady s námi zítra. Bod číslo 13 na žádost eh, zpravodajky paní Trupel, eh, která teď má zprávu v jiném výboru, bude eh, tento eh, bod přesunut na závěr dopoledního zasedání. A teď bod 15, tam je ještě jeden převod prostředků pro e, Evropský e, sociální a hospodářský a sociální výbor a je to první modifikace rozpočtová na rok 2016. Takže to jsou již všechny změny na návrhu pořadu jednání. Chci se ujistit, že jste se všichni seznámili se zápisy našeho jednání 16. a 17. března a že k tomu jejich znění nemáte žádné připomínky. Tím pádem oba oba zápisy považuji za schválené. Koordinátoři se teď, jak jsem řekl, právě sešli a přijali následující rozhodnutí. Nejprve e, výbor má stanovisko k dohodě o rybolovu mezi Evropskou unii a Kukovými ostrovy. Spravodaj bude e, vybrán zelenými. Stanovisko ke zprávě REGI Evropský eh, či Fond Solidarity EU hodnocení a bude to frakce EPP, která vypracuje stanovisko a Emma Noch bude i s eh, navrhovatelem. A teď ohledně zavedení systému vstupu a výstupu, tak to bude zase mít frakce EPP a navrhovatelkou bude paní Holmeyer. A co se týče delegace, která naštíví Řecko, eh, tak se frakce dohodly, že oznámí eh, své členy eh, do této delegace do 17. května tohoto roku. A k těm dvěma delegacím do Řecka a Libanonu a Jordánska, tak tady bylo zdůrazněno, že hlavním cílem je otázka rozpočtu, aby se e, zhodnotila účinnost, e, efektivita e, příspěvků z rozpočtu Evropské unie, co se týče řešení problémů s uprchlíky na místě. Eh, pak je tady slyšení o aspektech rozpočtových eh, uprchlické krize. Eh, program byl schválen, jsou tady určité drobné změny a právě je to také ta otázka podpory rozpočtu. Dále delegovaný akt komise ohledně Běloruska jde o zárok půjčku poskytovanou Evropské investiční bance k půjčkám. E, budeme žádat o prodloužení o dva měsíce E, abychom se seznámili s opodstatněním tohoto delegovaného aktu a abychom mohli e, tedy e, toto skutečně dobře zpracovat a také se seznámit se stanovisky kolegů z výboru AFET. Takže toto jsou rozhodnutí, která jsem vám chtěl sdělit a se kterými jsem vám chtěl, vás chtěl seznámit a E, teď vyslechneme naše e, spolu zpravodaje, e, kteří budou hovořit o revizi volební víceletého finančního rámce. Chtěl bych tady přivítat paní Tomas a pana Olbrichta a vyzvat je, aby uvedli dokument, který máme k dispozici. Kdo z vás, pan Jan Olbricht, začne? Takže prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. My eh, eh, si to s paní Tomas rozdělíme. Já začnu a pak eh, bude pokračovat paní kolegyně. Máme na starosti oddělené části našeho stanoviska naší zprávy z vlastní iniciativy. Podle legislativy, která eh, teď platí, to si dovolím připomenout, je tomu tak, že Evropská komise má povinnost předkládat eh, analýzu v polovině eh, období nejpozději do konce roku 2016. A samozřejmě tato analýza v polovině období má ukázat, jaká je stávající situace finančních výhledů, ale nejedná se pouze o tyto výhledy, jde vlastně o všechno, co je se finančními výhledy spojeno, to znamená politiky financované z unijního rozpočtu. Takže my očekáváme, že Evropská komise nám předloží e, příslušné dokumenty, že nám ukáže, řekne, co se vlastně odehrává v těch hlavních politikách Evropské unie financovaných eh, z unijního rozpočtu a tento dokument bude pak schvalován radou a následně eh, je na řadě parlament, ale naše pravomoce v této věci nejsou příliš rozsáhlé. Každopádně domníváme se, že téma jako takové je nesmírně závažné a proto jsme se rozhodli v našem výboru, započít eh, vlastní eh, postup eh, s zprávou z vlastní iniciativy. Chci vám připomenout ještě další věc. V tom textu, který dnes máme před sebou, je řečeno, že po té revizi v polovině období tak pokud se eh, prokáže, že to je eh, příhodné, nutné, vhodné, eh, bude muset dojít k určité revizi, to znamená k určitým změnám, k určitým úpravám, korekcím v tomto víceletém finančním rámci. A právě proto my jako spoluspravodajové navrhujeme diskutovat o věci takovým způsobem, eh, abychom eh, následně měli eh, skutečně dobrý přehled. Ten dokument má čtyři části. První část se týká právního rámce. To znamená, co to znamená revize. Revize je E, se vztahuje k polovině e, toho víceletého finančního období. Takže revize je první část, druhou částí je zamyšlení nad tím, co by se mělo změnit a následně potom e, je to otázka období nad, za rok 2020. Eh, chci říct, že my nejsme žádní dogmatici. Eh, neříkáme, že k revizi má dojít od samého počátku. Ale po všech těch jednáních, které zorganizoval náš rozpočtový výbor, po všech těch zasedáních monitorovacích skupin a eh, těch slyšeních a mm, probírání finančních nástrojů, tak náš závěr, který předložíme v té naší zprávě, je takový, že ten výraz podle přiměřenosti, podle vhodnosti as appropriate je naprosto správný a že tady jsou skutečně v tomto konkrétním případě nutné velmi urgentní změny a určité korekce v rozpočtu samotném, ve struktuře rozpočtu, v mechanismu uvnitř rozpočtu, ale také uvnitř toho legislativního e, balíku, který je s rozpočtem spjatý. My jsme si naprosto jisti, že nemůžeme otálet, že toto všechno musí být provedeno velice rychle, e, protože máme před sebou čtyři roky, e, pak nastane rok 2020 a my prostě nemůžeme čekat do roku 2021. Zároveň Eh, tady pozorujeme, jak v komisi, tak v radě, určitou tendenci. Tendenci se soustředit teď na, ten, na to období po roce 2020. A podle mého názoru toto je pouze jedna část celého problému, protože v té druhé části eh, toho období, které máme před sebou, je třeba s, být velice aktivní a ostražití. My jsme se vším tím, co nefunguje, za eh, E, zabývali, ale nelze si myslet, že všechno to, co nefungovalo, bude řešeno e, revizí v polovině období. Každý toto, tento výraz skloňuje ve všech pádech, ale nikdo nechce nic měnit. To znamená, znamená to, že e, o tom budeme pouze diskutovat a nedojde k žádným změnám. My chceme ty změny. My jako spoluspravodajové navrhujeme určité změny. Chceme, aby určité věci byly korigovány. A proto jako spoluspravodajové navízíme zprávu z vlastní iniciativy. To je politické stanovisko Evropského parlamentu. To je počátek parlamentní rozpravy o víceletém finančním rámci 2014 až 2020. Je to první krok, který navrhujeme. Je to otevření celé té rozpravy, protože po hlasování v červenci se domníváme, že Evropský parlament by prostě měl být aktivní a neměl jenom tak čekat se založením založenýma rukama na dokument eh, komise. Měli bychom být aktivní během celého toho procesu. Takže náš návrh je takový, Eh, abychom prostě zaujali politické stanovisko. A ještě jedna poslední poz, pod, eh, známka. Jsou tady určité prvky, které nejsou příliš rozvinuté, protože my se domníváme, že budou ještě přebrány těmi specializovanými výbory. Například eh, zemědělství je jedním z takových témat, nebo regionální politika. My jsme se tím až tak dohloubky nezabývali, protože se domníváme, že toto je odpovědností těch příslušných výborů a my čekáme na jejich stanoviska a na jejich pozměňovací návrhy návrhy. Nemyslíme si, že rozpočtový výbor by měl nahrazovat všechny jednotlivé specializované výbory parlamentu. A proto na to upozorňuji, abyste nebyli kolegyně a kolegové překvapeni, že tady třeba v některých oblastech je to velice málo rozpracované. A to je tedy e, první e, část a kolegyně Tomas bych teď e, prosil, aby pokračovala. Prosím, paní Tomas, jste na řadě. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je to tak, jak řekl pan spoluspravodaj Jan Olbricht. Snažili jsme se pracovat bez předsudků, bez předem daných eh, nějakých názorů, i když samozřejmě máme určitou představu o celé situaci. Snažili jsme se udělat takovou co nejobjektivnější eh, fotografii eh, toho stavu a podobně, jak to říká článek 2, snažili jsme se podívat, jaký byl návrh víceletého finančního rámce a potom během těch tří, čtyř let, které probíhaly, jsme srovnávali, jak realita odpovídala tomu původnímu plánu. A pak jsme postupovali po jednotlivých složkách a z hlediska závažnosti i z hlediska rozsahu jsme začali eh, tím, co čemu se říká mm, migrační krize, ale spíš by se tomu eh, mělo říci eh, takové projevy migrace, s jakými se nepočítalo, což pak během těch dvou let 2015-2016, jak to vedlo eh, k nárůstům, výrazným návr- nárůstům částek a kdy došlo o, k překročení stropu u okruhu 3 o 1,5 miliardy eur, zejména eh, na přijímání migrantů, ale také z hlediska zajištění bezpečnosti a pro Frontex a podobně. Konstatovali jsme, eh, že tady je nový humanitární naléhavý mechanismus, který doposud byl vyhrazen eh, pro země vně EU a který eh, doposud byl využíván pro Řecko. V okruhu 4 máme eh, určité překročení stropu, ne tak velké sice, ale je to přece jenom překročení stropu, tak jak jsme to již v našem výboru několikrát konstatovali a sice, že došlo eh, k mm, vytvoření eh, trust fondů mimo eh, rozpočet, což představuje dost velkou sumu o u takových externích vlastně přesunů, které nevíme, jestli vlastně skutečně proběhnou. Znamenalo to tedy nové dopady pro rozpočet EU. A také jsme Ehm, viděli, že u investičních aspektů tady nebylo počítáno ehm, s nějakými konkrétními sunami, ale ehm, v roce 2014 po volbách a s novou komisí došlo k rozhodnutí ze strany komise, že se bude čelit investiční krizi takzvaným Junckerovým plánem, který také Eh, vlastně využívá rozpočet EU a především eh, dvě eh, části tohoto rozpočtu, takové, abych tak řekla, nejslibnější z hlediska investičního, a sice v oblasti výzkumu, vědeckého výzkumu a v oblasti dopravy. To můžeme říci, že jsou skutečně investice do budoucnosti, zejména z hlediska vědeckého výzkumu. A tady tyto dvě e, položky byly dotčeny vzhledem k, e, k migrační krizi. Já e, Vím, že již dlouho náš výbor konstatuje, že tady je také krize plateb. Pokaždé to vlastně tak trošku je relativizováno ze strany komise. Ale od roku 2010-2011 tato, se tento jev nebo tato situace stále e, zhoršuje. A i když začátek programování z oblasti rozpočtu je období, kdy je možné vstřebat určité faktory, přesto víme, že e, když se takto Eh, hromadí tyto faktory tak eh, prostě narážíme na situaci, která by neměla existovat, protože by neměla existovat podle smlouvy. Je to tady vlastně takové zhoršování eh, v časovém průběhu. V této situaci zvyšování výdajů na bezpečnost, na přejímání uprchlíků, na investice a zapomněla jsem ještě zmínit, že i když Eh, iniciativa pro mladé, která se původně plánovala jen na dva roky, aby umožnila bojovat proti nezaměstnanosti mladých, i když to tedy na období 2016 až 2020 nebylo stanoveno, my tedy doufáme, že v roce 2016 bude možné tento program opětovně eh, prodloužit. Bohužel situace nezaměstnanosti mladých se příliš nezlepšila a e, proto z hlediska závazků je tady vlastně takový bílý rok e, v této oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých. A já k tomu dodám, že e, prakticky všechny nástroje pro flexibilitu včetně rezervy na nepředkládané události, včetně použití různých marží. To vše bylo využito v tomto období které vlastně nepředstavuje ani celou půlku víceletého finančního rámce. A bohužel víme, že nadcházející roky Eh, přinášejí eh, riziko, že nám asi příliš vydechnout eh, neumožní z hlediska rozpočtu. Tedy, abych této fázi toto ukončila, skutečně po důkladném proskoumání po jednotlivých částech celé to období 2014-2015 a začátek roku 2016 plus programování na rok 2016, dochází tedy ke značnému rozdílu mezi tím, co s čím se rozpočtově počítalo a mezi rozpočtovou skutečností plus e, prioritami rozpočtu. Bohužel nové priority nenahrazují staré priority. Můžeme konstatovat, že ani v oblasti investic, ani v oblasti nezaměstnanosti mladých eh, potřeby neklesají. Eh, můžeme tedy říci prakticky automaticky, že když se budeme řídit článkem 2, že bude nutné provést revizi, jak o tom hovoří pan Olbricht. Čili máme tady přeskoumání situace tak, jak se nyní prezentuje. Eh, já pozorňuji, že máme jen omezený počet stránek na toto zprávu. Nicméně eh, současný stav je zcela jednoznačný a vyžaduje revizi od roku 2017, od rozpočtu na rok 2017 oproti původně navrhovanému víceletému finančnímu rámci. To jsou tedy závěry, ke kterým jsme dospěli. Děkuji kolegům Izabel Toma i panu... Ale to ještě není konec, prosím, říká pan Olbrecht. Ano, protože my tady máme dvě části. Jedna byla ještě z mé strany a pak bude další. Tady my se snažíme to trošku eh, schnout, protože vy si to můžete přečíst ty dokumenty. A mm, jestliže eh, tedy závěr je, že potřebujeme revizi, tak tady v nové zprávě máme třetí část, která říká, co si myslíme, že by absolutně revidováno být mělo. A je teda eh, tady otázka závazků a, a tak e, otázka závazku, která se týká iniciativy mladých, e, to tady bylo zmíněno a také e, hlava 3 a hlava 4, bo okruh 3 a okruh 4. Tady je především Eh, ta otázka, jak se vyhnout nové platební krizi je zcela nezbytné, abychom tady eh, se zabývali otázkou stropů, to je zcela jasné, protože tato úroveň plateb, ta nás přivede do velice složité situace, já se nechci pouštět do podrobností. A máme tady vlastně takovou mission impossible, eh, kdy navrhujeme, aby se v rozpočtu udrželo všechno to, co se týká těch přebytků. To je mission impossible, protože si myslíme, že reakce bude velice silná. Ale my navrhujeme otevřít tuto diskusi a ten přebytek by prostě měl zůstat v rozpočtu. A dále navrhujeme změnit pravidla, které se týkají různých eh, nástrojů flexibility. To je otázka limitů, otázka času. A navrhujeme to změnit, protože eh, nemáme teď žádnou flexibilitu v rámci víceletého finančního rámce. To je také vysvětleno, které nástroje a jak bychom je chtěli změnit, jak bychom chtěli změnit pravidla. Také jsme zdůraznili otázku zjednodušení finančních nástrojů, o tom také budeme diskutovat zítra. To je E, opravdu e, e, rozsáhlé, nikoli pouze symbolické změny, protože takové jednoduché nebo malé změny v, rámci zjednodušení vedou k něčemu, co je ještě složitější. Takže finanční nařízení a také možná CPR. To je třeba změnit teď. Parlament by měl ukázat politickou vůli že jsme eh, ochotní pracovat společně a že chceme změnit nařízení, aby to bylo jednodušší. Například, když tady máme úroveň plnění eh, politiky, tak co, co je tady problém? Je to problém nařízení, je to příliš komplikované, pak bychom to měli co nejrychleji zjednodušit. Ale udělejme to teď, hned, neodkládejme to až po roku 2020, protože to je závažné. Tolik tedy obecně problém, který chceme navrhnout, udělat změny a diskutovat o finančních nástrojích. Co udělat s finančními nástroji? To je také otázka, které nástroje by měly být zjednodušeny teď hned. Je tady tedy několik věcí, stropy, pravidla, zjednodušení. A navrhujeme eh, také o tu otázku přebytku, také to chceme změnit teď. A víme, že to bude těžké. Čili to všecko na druhou půlku MMF a MFF a to navrhujeme teď na tuto část. Prosím, paní Toma. Paní Toma. Ano, ano, skutečně jsme si řekli, že nemůžeme eh, všechno eh, tak to zvládnout. Když nyní na tu revizi máme velmi ambiciozní cíle. A něco by vyžadovalo možná trochu delší diskusy a bude to moci být diskutováno až v rámci příští revize. Nicméně říkáme si, že se těm otázkám již musíme začít věnovat. Navrhli jsme tedy několik věcí. Za prvé, otázka trvání. E, to v okamžiku Eh, vyjednávání bylo hodně spochybňováno, už když se diskutovalo o eh, mno, víceletém finančním rámci eh, kdy se hovořilo, že by to mělo být pouze pětileté, aby to odpovídalo délce mandátu, jak poslanců, tak komise. A my jsme navrhli takový kompromis mezi logikou pětiletého období, která by odpovídala demokratickým potřebám toho, jak dlouhý je mandát jak poslanců, tak komise. Ale na druhé straně je tady ještě také otázka eh, eh, dlouhodobějšího zviditelnění. A tady proto navrhujeme období 5 plus 5 eh, pro otázky dlouhodobých investic, politiku soudržnosti, možná i zemědělskou politiku. Čili rozlišujeme to, co potřebuje takové delší zviditelnění, a to by bylo 5 plus 5. A pak na druhé straně, co se týká spíše politického mandátu, a to by bylo 5 let. Také jsme připomněli některé principy, na které se, jak se zdá, pozapomnělo už nějakou dobu. Jsou to rozpočtové principy, a to zejména otázka eh, jednota rozpočtu, rozpočtová jednota. Eh, všechny otázky externích fondů mimo rozpočet, které eh, tady neprochází stejnou kontrolní procedurou ze strany parlamentu jako rozpočet. Dále jsme také připomněli princip rovnováhy Eh, v rámci platební krize se na to také zapomnělo. Otázka univerzálnosti, protože my se obáváme, že bude stále více a více eh, tady určitá snaha při vypisovat nějaké prostředky tomu či onomu. Zatímco princip univerzálnosti právě umožňuje určité eh, každoleté přizpůsobení se v rámci rozpočtu. Otázka transparentnosti a tak dále. Po připomenutí těchto principů jsme také konstatovali a připomněli nutnost přemýšlet o některých nových eh, nástrojích flexibility, protože jsme si uvědomili, že to, co existovalo dříve, nebylo eh, vždy náležitě přizpůsobeno. Já mám například eh, na mysli humanitární pomoc, která se původně se s ní počítalo pouze pro země mimo EU. Například, no, je tady prostě celá řada omezení při proplácení eh, v rámci víceletého finančního rámce, když eh, se použije contingency margin a tak dále a tak dále. Čili i tady se navrhuje eh, přeskoumat ty nástroje flexibility, aby bylo snažší je používat. A odpovídá to také tomu, co říká Evropská komise, když nám například říká, že eh, ten nástroj pro Turecko je flexibilnější. No, tak to je právě proto, že eh, ty nástroje uvnitř rozpočtu tu pružnost nemají. Tolik tedy, eh, pokud jde o tyto návrhy. A pan Olbrecht říkal na začátku, že jsme se snažili, aby tady opravdu proběhla revize, protože je zapotřebí, abychom neupadli do mm, případně do pasti toho, že bychom něco eh, tady eh, v roce 2017 nechali vlastně na tu diskusi až o dalším víceletém finančním ehm, eh, rámci. Ale já říkám, neupadněme ani do té opačné pasti, což by znamenalo, vlastně v, tom, v té revizi víceletého finančního rámce pro druhou půlku období, abychom neupadli do eh, vlastně takové té pasti, že bychom to neudělali náležitě. My se snažíme respektovat smlouvu. Chceme jak revizi, tak i přípravu eh, ambiciozního příštího víceletého finančního rámce. A já už budu končit, dobře si uvědomujeme, že požadavky na zvýšení stropů, i když představují naprosto jasně seriózní požadavek rozpočtu, vyžadují ovšem také další příjmy, další zdroje. A my si uvědomujeme, že parlament prostě nemůže jen tak chtít víc od členských států, aniž by se seriózně zamyslel nad tím, jak a z jakých zdrojů to bude. Právě proto tu zprávu končíme konstatováním, i když ne podrobným, že samozřejmě otázka vlastních zdrojů, která už ostatně eh, byla vznesena vyjednavači již v roce 2013, tedy otázka vlastních zdrojů, je samozřejmě eh, strukturálním aspektem, bez kterého nedojde ani k revizi tohoto víceletého finančního rámce, ani eh, k naplnění ambicí na budoucí eh, víceletý finanční rámec. Děkuji. Takže teď je to tedy v pořádku a přišel čas, abych vám poděkoval jednomu i oběma vám za tuto zprávu, kterou jste nám předložili k úvaze. Jsem rád, že jste také zdůraznili ty ambice, které vás vedly k e, formulacím zprávy a za to, že jste také připomněli rámec a rozpočtovou realitu s upozorněním na možné frustrace, ale každopádně jste nám ukázali určitou cestu ku předu a já vám za to děkuji. A teď e, se podíváme, co o věci soudí členové výboru. Mám tady žádosti o slovo. První je pan Fernandez, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve poblahopřát oběma spoluzpravodajům za výborně odvedenou práci. A děkuji také za jejich ambici. A také za to, že ehm, se dívali na věc realisticky. Udělali se reálný obrázek o stavu věci a učinili z toho odpovídající závěry, za což jim děkuji. Potřebujeme přeskum víceletého finančního rámce. Pokud tuto potřebu popřeme, tak vlastně popíráme realitu. A to vyplývá ze skutečnosti, že jsme využili maximální možnou pružnost, kterou jsme měli k dispozici v roce 2016. Použili jsme eh, nástroj v pružnosti v maximální tedy možné míře, včetně fondů, takže se ukazuje, že opravdu potřebujeme revizi víceletého finančního rámce například Fond pro Afriku eh, na, nebo Fond na podporu uprchlíků v Turecku, eh, nový nástroj pro humanitární pomoc v rámci EU. Všechny tyto nástroje ukázaly, že potřebujeme přeskum eh, víceletého finančního rámce. Ehm, dostala se ke mně zprávě, že ehm, komise uzná tuto zjevnou skutečnost a doufám, že ani rada ji nepopře. Popírání reality to nikdy není dobré. Co hledem na tyto skutečnosti, je třeba říci, že velmi důležitá jedinečná eh, podoba rozpočtu. Ale nemůžete docházet ke škrtům, například eh, v rozpočtu pro rozvoj potřebujeme zachovat ty položky, které v rozpočtu jsou. A máme tady takovou otázku stropu. Musíme jednat tak, abychom nepenalizovali eh, jiné oblasti politik, abychom tam nebrali prostředky z jedných politik na jiné. Potom otázka pružnosti, eh, ta je naprosto klíčová. My jsme o to žádali v parlamentu, o flexibilitu a pokud bychom to neudělali, tak vůbec nevím, jak bychom byli schopni řešit takovéto naléhavé situace. Nevím, jestli bychom byli vůbec schopni zvládnout eh, například to, co vyplývá z Junckerova plánu a z EFSI. Eh, díky tomuto jsme byli alespoň trochu schopni eh, řešit problémy, kterým jsme čelili, a to tedy díky nástroji pružnosti, nicméně je zapotřebí pružnost a možnost pružnosti využívat maximálně v okamžiku, kdy je nutná. Přicházejí také mm, prostředky do rozpočtu z různých sankcí a měli bychom zajistit, aby ty prostředky v rozpočtu zůstávaly. Například Evropský soudní dvůr také uvaluje pokuty, sankce ale ty se potom nedostávají tedy členským státům, ale musí se vracet do eh, evropského rozpočtu a tam by právě ty toky měly směřovat. Eh, nebo prostředky na platby. Ty je třeba využít, nemohou zmizet, jestliže eh, například prostředek na závazek mm, se nepoužije, tak nesmí zmizet, musí potom zůstat v daném rozpočtu, takže nesmí se jednat o ztrátu. Co se týče časového harmonogramu, tak mám velmi závažné pochybnosti. My všichni obhajujeme demokratickou legitimitu. Máme pětiletý mandát parlamentu, stejně jako komise, a byli bychom rádi, kdyby to bylo sladěno eh, s víceletým finančním rámcem. Máme tady to období překrývání, máme také období vyjednávání, Nevím, jak dlouho to trvalo, rok, rok a půl, možná ještě déle. Nicméně vlastně díky těm dlouhým jednáním se nikdy nevejdeme do toho pětiletého období. A kromě toho existují různé politiky, například jde o politika soudržnosti, kde máte různá pravidla, například N plus 3, eh, což je pravidlo, které si přáli členské státy. Takže ten mandát pěti let nebo časový harmonogram pěti let podle mě nikdy nebude naplněn. Pokud je o e, tuto zprávu, tak si myslím, že jde o dobře odvedenou práci. A mě by zajímalo, co si o přeskumu myslí komise. Souhlasí komise s naším náhledem? Myslí si komise, že také je zapotřebí další přeskum nebo další revize? jak to bude eh, vypadat v okamžiku, kdy komise předloží eh, vyhodnocení víceletého finančního rámce. Protože pro nás by to mohl být způsob, jak eh, vyladit naše jednání tak, aby odpovídalo realitě. Děkuji a na řadě je pan Manka, prosím. Děkuji, pane předsedo chci oběma spoluspravodajcům poděkovat. Odvedli velký kus práce, dobré práce. Eh, pan kolega také řekl, že to je možná tak trochu ideální či idealistický přístup, ale ty myšlenky, eh, které jsou ve zprávě uvedeny, tak eh, pokud budou dovedeny do konce, tak to bude výborné. Eh, I s panem Ulbrichtem souhlasím ohledně přebytku. Ten by měl zůstat v rozpočtu, ale je to vždycky složité, protože každá země se ke konci rozpočtového období bije za to, aby ty peníze, které zbývají, šly zpátky domů. Takže tady samozřejmě je zapotřebí zapotřebí více uvažovat eh, o, těch, eh, o tom jít cestou vlastních zdrojů, pak už nebude co komu vracet. Musíme se tedy snažit, aby byl schválen princip vlastních zdrojů. Eh, víme, v jakém stavu je dnes svět a Evropská unie a víme dobře, že se vlastně tady schromáždily všechny nejpří, nejméně příznivé Eh, momenty od finanční eh, krize přes uprchlickou krizi, eh, k krizi v zemědělství, v zaměstnanosti především mladých. A toto je skutečně období, kdy musíme zapojit všechny nástroje a zbraně, abychom nastartovali opačný trend. Evropský fond pro strategické investice je jedním z těchto nástrojů. Ten již začal fungovat. Je třeba pokračovat v zajišťování vyšší zaměstnanosti činnosti v boji proti daňovým únikům e, i pomoc malých a středních podniků je nutná. Ale já to říkám, protože jsou tady další nástroje. Evropská centrální banka dělá všechno proto, aby tu nebyla nízká inflace a možná, že jste četli v médiích, že Evropská centrální banka e, e, mítá o nějakém helikopterovém e, financování, to znamená poskytovat finanční prostředky E, na aktivity, které by pomohly třeba při zateplování budov, tím by se také zvýšila zaměstnanost a tak dále. A i když pan Draghi to popřel, tak zároveň řekl, že to je e, vynikající myšlenka, ale že to nemá zanalizované. Já o tom mluvím proto, že my bychom možná v našem výboru měli vyvinout určitý tlak. Pokud se někde uvažuje o tom e, použít peníze, které nabízí Evropská centrální banka, proč je v této nejtěžší chvíli nepoužít na to, Eh, abychom realizovali eh, své hlavní eh, strategie, na které nemáme dost peněz z horizontu bereme peníze na financování Turecka či migrační krize. Nebudeme moci financovat to, co nejvíce by pomohlo Evropu nastartovat. Takže zkusme vyvinout určitý tlak, aby peníze, které eh, tady tlačí pan Draghi, mohly být použity pro financování těch největších priorit, které vytvářejí mimo jiné i zaměstnanost. Děkuji. Děkuji vám. A teď je na řadě pan Levandovský. Děkuji. Já e, hovořím také jménem e, výboru ITRE. Ono to do značné míry odpovídá tomu, co řekl pan e, Olbricht a Tomas a je to také vyjádření toho společného ducha, týmového ducha. Ještě tedy k finanční Eh, mu nařízení, eh, které se týká Řecka. Já musím říct, že je vždycky dobré spolupracovat, ale tam to trvalo opravdu hodně dlouho a není to příliš povzbudivé, co se týče budoucna. Ale pokud eh, hovoříme jménem ITRE, tak musím hovořit o tom, co ITRE nejvíce pálí a jednak se jedná o revizi a FC je to, co nás pálí nejvíc. To je skutečně mission impossible bez nějaké revize finančních eh, výhledů. Rovněž bych chtěl říct, že tyto eh, programy jsou eh, v zájmu výboru ITRU, jako je například Kosmas, Galileo, Kopernikus, ty jsou obráceny do budoucna, Horizont 2020, to je hodně nasměrováno do budoucna tyto e, programy. A e, jedno malé varování ohledně revize e, implementace. Revize založená na e, implementaci, to zní racionálně, ale všechno je tak spožděné a ta revize přichází tak brzy, že je opravdu velmi obtížné teď hodnotit, co je e, fungující a co nikoliv v těch finančních e, výhledech. Takže jenom takové malé varování, abychom byli op obezřetní v tom hodnocení a abychom tady obezřetně přeskupovávali určité věci, protože vlastně ne moc ne moc se toho zatím stačilo eh, udělat. Eh, paní Dezebal, děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také na úvod poděkovat eh, oběma spoluspravedojem, ale chci především eh, zdůraznit, eh, že odvedli opravdu velice rozumnou práci, velice vyváženou práci, velice důkladnou práci. A věřím, že eh, Evropská komise si vezme právě tento, tuto zprávu a může ji plně předložit i svým jménem s minimálními změnami, eh, protože jsou tam návrhy, jsou tam politické hlediska, jsou tam výhledy do budoucna. Myslím, že tady je odvedena opravdu velice vyvážená práce. A pak je tady eh, také samozřejmě třeba hledat tu Mm, rovnováhu mezi eh, návrhy, které bude třeba dále eh, prodiskutovat a na nich pak založit opravdu změny a na druhé straně zvažovat, co se eh, potom nechá až po roce 2020 a co proběhne až po tom roce 2020. Je tady samozřejmě otázka například vlastních zdrojů nebo některých takových aspektů, které se stahují více do budoucna, zatímco jiné aspekty se více týkají současnosti. Mm, je to ambiciozní, ale přitom je to velmi realistické. Tady souhlasím, myslím, že to tak říkal také pan Fernandez. Prostě jsou tady některé potřeby, kde opravdu je třeba změnit víceletý finanční rámec. E, to nemá jinou možnost. A mm, pak e, je tady e, prostě otázka potřeby vidět situaci tak, jaká opravdu je. Když jsme Eh, schvalovali v minulém volebním mandátu tento víceletý finanční rámec, tak právě eh, parlament eh, hovořil o tomto článku o revizi, protože již tehdy, když jsme rámec schvalovali, již jsme věděli, že se mohou objevit problémy. A mm, my vlastně víme, že tady budou problémy s platbami. A e, věděli jsme také, že e, iniciativa pro mladé není dostatečná a to všecko jsme věděli, ale nevěděli jsme, že dojde e, k migrační krizi, nevěděli jsme, že bude třeba reorganizovat okruh 1a z hlediska Junckerova plánu a tak dále. Čili něco jsme věděli už v době, kdy jsme schvalovali víceletý finanční rámec a proto jsme navrhovali po potřebu revize. Ale teď vidíme, že těch důvodů pro revizi ještě mnohem více, než jsme si kdy mysleli. Je tady samozřejmě otázka flexibility, protože vidíme, jak důležité bylo mít určitou flexibilitu. To už se prokázalo. Ale také se ukazuje, že ta flexibilita není dostatečná. E, ne, nevystačíme s ní do roku 2020. A pak je tady také potřeba zjednodušení. Hovořím o zjednodušení. Já prostě si také v praxi ověřuji, že vždycky, když se snažíme něco zjednodušit, naopak se to ještě více e, zkomplikuje. Není prostě možné, aby tady byly prostředky v rámci e, záruky pro mladé, které se ale pak nakonec nemůžou použít. Není možné, aby tady byly některé prostředky pro zemědělský fond a nemohly se použít. Není prostě možné, aby tady ty prostředky byly, které by se vůbec nemohly použít jen proto, že jsou tady pravidla tak nesmírně komplikovaná. Takže já říkám, opravdové zjednodušení to je zapotřebí. Děkuji. Merci. La parole est Děkuji a slovo má Mody. Thank you very much. Uh, Děkuji za slovo. Já bych také ráda poblahopřála spoluspravodajům. Děkuji za velmi obsáhlou důkladnou práci o víceletém finančním rámci a o nastínění situace, v které se nacházíme. Musíme se podívat na to, co se děje, například v rámci uprchlické krize. A samozřejmě vidíme, že je naprosto zřejmé, že potřebujeme revizi víceletého finančního rámce. Máme zde obrovskou humanitární krizi, která se rozvíjí jak v rámci hranic EU, ale také za hranicemi EU. A je to něco, na což musíme být schopni reagovat mnohem účinněji. A to se, myslím, do posud neustále ukazovalo. A tady bych chtěla také v této věci navázat na eh, pana Levandovského, že je také naprosto jasné, že potřebujeme fondy chránit, jako například Fond Horizon 2020 nebo Nástroj pro propojení Evropy. Jednoduše nedává smysl, abychom z úspěšného investičního nástroje, investice pro naše budoucnost, vzali prostředky a dali to eh, do eh, nějaké jiné neosvědčené Investice do budoucnosti. Může se ukázat, že půjde také o dobrou investici do budoucnosti, ale jde o úplně jiný typ investice oproti těmto původním fondům, ze kterých prostředky odebereme. A další věc, která vás asi nepřekvapí, je, že taková ta první možnost, jak věci řešit, ten první zdroj, jsou samozřejmě stávající zdroje a to, jak je můžeme nějak přesunout nebo využít tak, abychom eh, mohli reagovat. Potom bych apelovala také na opatrnost v případě toho, eh, té revize 5 plus 5 víceletého finančního rámce a to jednoduše, aby se z toho nestalo desetileté programy, kde bychom pak měli přeskum v polovině období. A část úspěchu některých fondů, a tím se vracím k horizontu 2020, tak část toho úspěchu byl právě to, že jsme měli sedmiletý program, který vlastně odpovídá eh, tomu fungování také parlamentu. Zajišťoval nám určitou stabilitu. A obávám se, abychom neskončili u desetiletého vlastně programu s přeskumem eh, po pěti letech. Ale ještě jednou bych chtěla na závěr zdůraznit, že spoluzpravodové odvedli eh, výbornou práci. La parole est maintenant. Děkuji a není Gerard Depre. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl se především připojit k těm, kdo už o tom hovořili a velmi děkovali eh, za tuto zprávu. Upřímně to říkám, nejenom, že mě eh, ten dokument okouzlil, ale opravdu byl příjemně, příjemně se četl. Je to dobře zargumentováno, je to jasné ve formulacích a na adresu paní Toma bych chtěl říci, že je naprosto sdílím to nadšení, které projevuje takže, pane předsedo, ale to, že revize je nutná, to ještě neznamená, že bude snadná. Já bych tady reagoval na některé body, eh, na které bychom se měli soustředit z hlediska rozpočtové situace v některých členských státech. A ta situace je zneklidňující a politická situace některých států je ještě horší a riskuje, že bude ještě horší. A to v celkem velmi brzy, když podrobně sledujeme, co se odehrává v různých zemích. Nicméně mohu říci, že naši zpravodajové velmi jasně a přesně eh, poukázali na ty body, na které se musíme soustředit. Jejich podle mě šest eh, migrační krize, uprchlíci, nedostatečné investice, eh, zaměstnanost mladých, vnitřní bezpečnost, problémy zemědělství a problémy nebo přímo drama v oblasti plateb. To myslím, že tato analýza eh, byla dobře provedena a zcela se můžeme stotožnit eh, s těmito velkými výzvami, eh, o kterých se zde hovoří. A myslím, že jsou tady také velmi dobré návrhy, i když někdy bych možná trošičku chtěl některé z nich upravit. Jistě e, otázka migrační krize, e, vnitřní bezpečnosti. Tady je evidentní, že ten strop e, v okruhu 3 je zcela nedostatečný. Dramatické zhoršení situace pro uprchlíky v některých členských zemích, to bude vyžadovat už z humanitárních důvodů mnohem větší zásahy. A já si kladu otázku, proč nehovoříme tedy také o okruhu 1a, když hovoříme o zvyšování stropů e, tady e, budou závazky z hlediska EFSI. Je třeba podpořit, co je slibné z hlediska investic i z hlediska ekonomického v rámci EU. Myslím, že právě okruh 1a e, tomu odpovídá. Takže nevím, pan Olbrich se na mě dívá, možná to řekl a já jsem to nezaznamenala. To mně připadá velmi důležité. Z hlediska plateb apelujeme, aby tady opravdu byl platební plán, ale z hlediska platebního plánu už nás mnohokrát doběhli. Řeklo se, že se udělá takový plán a nebyl udělaný. Komise pokaždé říká, příští rok nebude problém s platbami, eh, protože tady to se eh, všecko vyřeší a nakonec se ukázalo, že tomu tak nebylo a že byla stejná situace jako dříve. Můj pocit je, že je třeba zlepšit situaci v oblasti plateb. A to musí jasně zaznít, eh, eh, jasně to je v meziinstitucionálním plánu z prosince 2013. Proto to musí být jasně začleněno do eh, revize meziinstitucionální dohody. Samozřejmě, že souhlasíme s tím, že platby zvláštních nástrojů budou mimo stropy a že e, ohlašovaný přebytek musí zůstat v pokladně parlamentu e, a podle rozpočtu. Je tady otázka, jak e, napájet nástroje flexibility. Jistě o tom také můžeme diskutovat na základě návrhů. Z hlediska těchto jednání si myslím, že nám zbývají ještě dvě věci, které je třeba udělat jednak s příslušnými výbory provést eh, co nejpřesnější vyhodnocení dalších dodatečných potřeb, které v různých okruzích nastanou do konce současného víceletého finančního rámce. Něco už se rýsuje, ale mm, v tom jednání by bylo dobré již předem vědět, jaké evidentně budou další dodatečné potřeby, kterým se nevyhneme. Pak tady bude také velká možnost, jaký mix těch požadavků předložíme. Budeme pracovat spíše na zvýšení stropů, nebo, jak zaznívá hodně ze strany rady, budeme spíše pracovat na nástrojích flexibility, zvýšení jejich objemu, eh, zjemnění podmínek jejich použití, <coughs> kdy v rámci rady by mohly být jiné většiny, než jsou nyní stanoveny. <coughs> Nemusíme to ani psát, ale musíme se mezi sebou strategicky dohodnout. Upřesnit si to, vyjasnit si to, abychom věděli, jakou pozici máme a aby to byla silná vyjednávací pozice. Mám ještě řadu dalších bodů, ale já už končím tím, že zopakuji, že je to vynikající dokument prostě mm, v více hlav víc ví a když jsou to dvě dobré hlavy, tak je to opravdu dobrý výsledek. Děkuji. Monsieur Maragall. Děkuji, další je pan Maragall. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat všechno to, co eh, tady zaznělo a s čím, s čím souhlasím a jsou tady velké chvály a jsou zcela zasloužené. Já se s nimi stotožňuji. A možná bych ještě rád dodal něco k jedné otázce. Myslím, že tady je ještě určitá eh, možnost zlepšení té zprávy, i když je to vynikající zpráva. Je tady ještě možná uh, možnost konkreto, konkretizovat eh, Eh, některé aspekty. Možná by bylo začít dobré tím výchozím bodem. Já jsem tady nebyl, když se, jste začali ale myslím si, že je to tady ve zprávě velmi dobře eh, vyjádřeno, eh, že eh, MFF 2013 až 2020 jménem zelených, které zastupuji, tedy ti frakce zelených, nehlasovala pro, protože nesouhlasila se všemi těmito aspekty, ale Eh, mysleli jsme, že je to příliš eh, omezený rámec, příliš rigidní, příliš umožňuje příliš eh, málo změn a tak dále. To byly všechny ty důvody, které právě nyní ukazují, že je třeba věc reformovat. To je vlastně ten výchozí bod. A já si myslím, že na to nesmíme zapomínat. My teď máme podmínky, které umožňují společně pracovat na té politické eh, marži, kterou nám tady nabízejí eh, oba zpravodajové. <clears throat> A můžeme tentokrát pracovat s tím eh, záměrem, že bychom my zelení byli součástí celé této dohody, že bychom podpořili tuto dohody. Budeme mít možná některé konkrétní pozměňovací návrhy. A <clears throat> Eh, samozřejmě jde především o to vrátit se k tomu východnímu bodu, že je třeba provést skutečnou revizi MFF. Dvě konkrétní věci. Eh, jedna je kvantitativní a jedna je kvalitativní. Tak tedy kvantitativní. Eh, zpráva tady předkládá argumentaci, že je zapotřebí určitých navýšení ale neříká konkrétně o kolik. Ne, neodvažujeme se definovat kvantitativně, číselně, eh, vyjádřit eh, o kolik bychom potřebovali toto navýšení. To si zatím netroufáme říci. Eh, přitom i v takovémto návrhu by to mělo být. Myslím, že i tady je určitá mez, ve které je možné diskutovat a pokusit se eh, to formulovat, eh, stanovit si takové rozpětí 29% GNI, což by je tedy legálně vzato. Ano, samozřejmě můžete říct, že je to šílenství, že to je příliš mnoho. A pak je tady ta dolní hranice Eh, kterou eh, stanovila komise v roce 2013, když mluvila o 87 eh, miliardách. Čili my vlastně bychom mohli si právě stanovit takové rozpětí minimální nebo dolní hranice, horní hranice. Tolik tedy ke kvantitativnímu aspektu a pokud je o kvalitativní aspekt, tak si myslím, že se musíme připravit na to, že tady bude eh, pozitivní potřebný tlak dalších výborů, kteří tím budou i trékul, tragi. To budeme muset také eh, vstřebat, ne, ne bránit se těm eh, výborům, ale vstřebat jejich náměty a jejich návrhy. Zcela legitimně nám další výbory také předloží své závěry a své návrhy. Podle jakých kritérií postupovat? Samozřejmě, tato revize musí Eh, usilovat o tu konvergenci se strategií Evropa 2020. A to musí udělat kvalitativně. Ne jen eh, prostě je někde hovořit eh, rétoricky o vzdálených metách, ale vzít v úvahu, že to je třeba jasně stanovit. Také Evropský účetní dvůr ve svém zprávě z roku 2014 celá jasně řekl, <clears throat> do jaké míry evropský rozpočet není dostatečný, do jaké míry je dnes nekompatibilní se strategií Evropa 2020. A další kritérium, trošku podobné, které eh, také je třeba upřesnit, je třeba eh, jasně eh, hovořit o těch eh, vnitřních aspektech, zdrojích ve dvou oblastech, a to jsou klimatické změny COP21, což je také oblast, kde je třeba věci konkretizovat kdy nám jde o udržení cíle zvýšení teploty maximálně o 1,5 stupně a pak je tady podobný eh, závazek a to je rozvojová polec, po, pomoc, kde také ještě jsme velice vzdáleni tomu cíli, který jsme si stanovili do, k dosažení do roku 2030. A pak jsou tady další eh, aspekty, nové priority, které se objevují. Například v oblasti průmyslové politiky. Evropa potřebuje průmyslovou politiku a zatím ji nemá. A to je také otázka eh, evropského rozpočtu. Eh, jsme eh, v situaci, kdy bychom mohli diskutovat, zda potřebujeme nějaký nový fond, nebo potřebujeme změnit právní základ, nebo jak orientovat správným způsobem guidelines pro energetickou transformaci a podobně. <clears throat> až se to trošku skonkretizuje, uvidíme, jak to bude vypadat, ale možná se zcela nestotožňujeme se všemi těmi aspekty, eh, eh, kdy se navrhuje, aby fond soudržnosti se do toho začlenilo. Eh, jsou také kritéria EFSI. A my si myslíme, že to do toho Eh, do té průmyslové politiky nepatří. Prostě jistě, jistě je také třeba eh, studovat i tu politiku soudržnosti. A pak otázka eh, situace MFF po roce 2020. Již nyní samozřejmě musíme hovořit o té možnosti zabývat se, jak bude vypadat situace v roce 2020, včetně diskuse o vlastních zdrojů. Prostě nikde není žádné tabu a takovou diskusi můžeme také otevřít. A za druhé, um, ta reforma vlastních zdrojů podle ducha i litery smlouvy, je, to je třeba také e, mít jako diskusní téma. Eh, skupina na vysoké úrovni to také eh, navrhovala, nevylučovala nic takového. A eh, pak tady se zahrnuly také některé finanční akce. No ano, proč ne? To je také diskuse, která je zapotřebí. V případě, že by vznikla skutečně evropská dáň v plném slova smyslu. Musíme tedy říci, že příští MFF E, to e, prostě e, bude otázka, jak si Evropa stanoví vůči členským státům právě otázku definování rozpočtu a vlastních zdrojů. Já myslím, že to určitě je už, ten, ten, ta současná podoba je už zastaralá a je neadekvátní. Já tím končím, pane předsedo, děkuji. Já děkuji vám. A na řadě je pan Zaný. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji oběma spoluzpravodajům. Ta zpráva, kterou připravili, je výborným východiskem pro naši diskuzi, která je velmi důležitá. Souhlasím s částí eh, s tím, co řekli kolegové, kteří vystoupili přede mnou, pokud je o ta východiska předpoklady. Je naprosto nezbytná revize víceletého finančního rámce, a to dnes v rámci EU. Došlo k naprosto rychlému vývoji různých skutečností a problémů, před kterými stojíme. Já to cítím neustále, že když se před námi objeví nějaký problém, tak máme eh, tendenci vlastně přiškrtit rozpočet EU a to může mít dva důvody, nebo může to být problematické ze dvou důvodů. Jednak tady je politický důvod a to je takový, takový důvod, že my všichni dobře víme, jak je dnes velmi obtížné eh, v situaci tlaku na eh, národní rozpočty vyžadovat ještě další eh, prostředky na financování určitých programů, vyžadovat takovéto prostředky členských států. A pak tady máme eh, ekonomicko-finanční problém, což je problém, o kterém jsme hovořili, o kterém jsme hovořili před pár hodinami eh, s paní Kalvinio. Musíme pochopit, že prostředky, které používáme, tak je nutné je používat dobře a je jestliže je použijeme na úrovni EU, tak díky tomu jsme schopni dosáhnout určitých cílů. A to je důležité pochopit. Ale otázka, kterou si musíme položit i ve světle dokumentu, který eh, apeluje na eh, revizi víceletého finančního rámce, je otázka, zda rozpočet EU je správným nástrojem pro řešení uprchlické krize, zda je to správný nástroj pro eh, řešení a zmírnění ekonomické krize, krize s nezaměstnaností, zda je to také správný nástroj pro řešení krize v oblasti terorismu. A já si myslím, že z tohoto hlediska eh, revize víceletého finančního rámce představuje příležitost pro to, abychom byli skutečnými realisty, abychom eh, spíše sledovali o to, jaký máme cíl, než eh, jaký je prostředek. Eh, teď možná hovoříme o rozpočtu Unie, ale jakožto poslanci možná vyžadujeme příliš. To znamená, já se ptám, a zároveň to je věc, na které bych chtěl u této zprávy pracovat, tak eh, je to položení si otázky, zda rozpočet EU, který by byl flexibilnější a možná menší, uší, protože potřebujeme opravdu pružnost, abychom řešili neustále výzvy a ty se objevují vlastně každý měsíc. Není to, že by se objevily jednou za rok, ale každý měsíc se něco objevuje. Tak, aby to bylo co nejúčinnější, ten rozpočet. Zda to skutečně ten rozpočet je to nejlepší možné řešení eh, na evropské úrovni na danou krizi. A jak už řekli někteří kolegové, tak dalším klíčovým tématem bude téma plate. A to souvisí samozřejmě se eh, schopností, kapacitou eh, rozpočtu EU. Jinak řečeno, musíme pochopit, zda vlastně pokračování eh, s tou mezerou mezi závazky, nebo tím rozdílem mezi závazky a platbami, tak to určitě nepomáhá k vyřešení situace. To znamená, musíme se zamyslet nad skutečností, že možná vyžadujeme příliš od nástroje, který nemůže poskytnout více než to, co poskytuje dnes. Já osobně si myslím, že prostor pro větší efektivitu, pro racionalizaci zdrojů určitě existuje. A to poměrně velký prostor pro takovéto zlepšení. Ale možná, že bychom se měli zaměřit na několik málo cílů, které jsou ale konkrétní a dosažitelné. Možná, že to by byl správný způsob pro to, abychom ukázali evropským občanům, že rozpočet EU je pozitivním nástrojem. Na závěr ještě téma, které podle mne se zvažuje v té poslední části zprávy, kde se diskutuje také o mm, určitém základu pro příští víceletý finanční rámec. A já si myslím, že potřebujeme vazbu e, mezi vývojem a diskuzemi, které probíhají e, v, naší, v našem výboru a jde o budoucí mm, fiskální kapacitě eurozóny. Protože to jde podle mě ruku v ruce obě oblasti se výrazně ovlivní rozpočet a fiskální oblast. A už se těším na spolupráce. Doufám, že budeme předkládat opravdu konkrétní návrhy, které pomohou v následujících letech rozpočtu e EU. Děkuji. Mele. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, zaznělo hodně pochvalných slov. Ehm, takže těžko mohu říci něco nového, kromě toho, co tady už zaznělo. Ehm, myslím, že jste odvedl opravdu působivou práci a já mám to štěstí, ehm, že jsem to byl zapojen, ale přesto bych chtěl ještě potrhnout pár bodů. Myslím si, že ta zpráva ukazuje, že je opravdu důležité že se musíme podívat do minulosti na to, co do posud vlastně jsme dosáhli v rámci toho finančního rámce a potom na základě těchto závěrů vlastně můžeme přemýšlet o přepracování. A to je podle mě opravdu důležité, když se podíváme na to, že vlastně všichni jsme došli k závěru, že naše nástroje pružnosti vlastně byly už úplně vyčerpány, jejich možnosti. Což ve výsledku znamená, že naše dosavadní plánování vlastně v praxi nedopadlo tak, jak jsme si představovali, protože kdyby tomu tak bylo, tak bychom nedošli na hranice eh, možností v pružnosti. To znamená, musíme si dobře zvážit, eh, jestliže máme nějaké nové úkoly nebo zaměření se, tak buď potřebujeme na to nové prostředky, a nebo potřebujeme eh, nové priority pro naše úkoly, protože jinak to nebude fungovat. Pokud to neuděláme, tak okamžitě se dostaneme zase do toho stejného problému, že nemáme zaplacené vlastně eh, účty. Máme tedy otázku tedy nových prostředků nebo nových priorit a kudy se máme mm, ubrat. Můžeme říct si, potřebujeme nové prostředky, to je taková ta lákavější cesta, řekneme si, tím je vše vyřešeno. Ale, milí kolegové, milé kolegyně, jestliže eh, se podíváme na současnou situaci v EU, tak by to byla špatná cesta. Uvedu pár příkladů. Za pár týdnů eh, se bude hlasovat ve Spojeném království o tom, zda zůstanou v EU nebo ne. A o víkendu v Rakousku jsme viděli, že FPE eh, ve volbách zvítězili a v mnoha zemích EU vidíme, že strany, které přicházejí s nějakým eh, řešením ve smyslu méně EU je to lepší, a nebo dokonce někteří přicházejí s tím, že EU vůbec nepotřebujeme, tak vlastně ty jsou potom na politické úrovni úspěšní. A jestliže naším cestou bude potřeba více prostředků a všechno se vyřeší, když budeme mít více financí a tyto finance požadujeme po členských státech, tak to buď znamená, že se ještě dále zadlužíme, nové tedy dluhy, a nebo že eh, členské státy budou muset více zdaňovat své občany. A to určitě eh, by nedopadlo dobře. Takže si myslím, že bychom měli být opravdu realisté a měli bychom se zaměřit na priority. Proto se domnívám tedy, že není dobré eh, uvažovat o nových prostředcích ani o vlastních nových zdrojích, protože to EU neposílí, nesjednotí, ale podle mě ji naopak rozdělí. Eh, kromě toho bychom mohli hovořit o spoustě podrobnostech, které považuji za výborné v té zprávě, Například, že tam máme ten pětiletý eh, finanční rámec, který bychom měli zvážit a pak si myslím, že také velmi eh, brzy bychom měli dospět k obecné rozpravě. Děkuji. Děkuji. Eh, na řadě je paní Gressle, paní místo předsedkyně. A děkuji, mně se ta zpráva také velmi líbí. V podstatě jsou tam uvedeny všechny prvky, které už známe, eh, víme o nich. Ale já si myslím, že musíme eh, teď přejít tedy k dané situaci v členských státech. Měli bychom si říci, jaké jsou priority, co pro nás je nejdůležitější a na, na tom bychom měli opravdu masivně zapracovat. Máme tady všechny body, které bychom chtěli mít, eh, to je možná hezké, ale nepohneme se pak ku předu. A všichni to tady dobře víme. To, co nám opravdu chybí, je to, že vlastně ty prostředky, které by mohly přicházet ze strukturálních fondů, tak eh, Jde o to, že země, které eh, mají ty velká, velká portfolia strukturálních fondů, tak musí být flexibilní, protože to je jediný možný zdroj, odkud eh, prostředky přijdou. Jinak bychom potřebovali nové zdroje a tím se dostaneme do začarovaného kruhu, kdy se říká, že je třeba ty existující prostředky nějak eh, přesunout, a aby se z nich staly nové čerstvé prostředky. A to je začarovaný kruh, který musíme prolomit, jinak budeme neustále pokračovat v takovýchto diskuzích. Bien. Dobře. Několik eh, řečníků položilo přímo či nepřímo nějaké otázky. Ano, Pane kolego, pane předsedo, eh, já bych s dovolením také chtěl ještě vyjádřit své eh, poděkování za tento velice realistický dokument a otázka CFP a její revize je politickou nutností. Pokud tak neučiníme, tak eh, k volebním urnám při dalších volbách přijde voličů ještě méně. Je pravda, že voliči prostě potřebují vědět, že eh, Evropská unie má dopad na jejich každodenní občanský život. A to je také eh, mimochodem důvod, proč čas od času chtějí z Evropy odejít, protože prostě nevidí žádný pozitivní dopad na své běžné životy. To je samozřejmě důvod, proč tady vzniká Brexit, extrémní hlasování. Musíme být z politického hlediska nesmírně obezřetní. Je pravda, že občané hodně od Evropy očekávají, možná příliš. Hodně se eh, hovořilo o vysokorychlostním eh, připojení, o tom, že Evropská unie to všechno zařídí, ale lidé to nevidí. Eh, hovořili jsme o dalších věcech, eh, o dopravě a i zde jsou eh, velká spoždění. Hodně mluvíme o životním prostředí, o malých a středních podnicích, o nezaměstnanosti mladých. A to všechno zdá se, zatím se nějak pozitivně neprojevuje na jednotlivých konkrétních územích. Takže musíme si také na druhé straně uvědomit, že rozpočet Evropské unie je víc než nedostatečný aby, e, na řešení všech těchto věcí. Tady je třeba e, zdůraznit e, určitou nutnost je to ty univerzity těchto principů anuality se systémem závazků a pladeb, ale zároveň je tady něco, co nám trochu začíná dělat hlavu Eh, a to je skutečnost, že se nám daří externalizovat tento unijní rozpočet eh, lépe řečeno, že se nám nedaří tuto externalizaci kontrolovat demokratickým způsobem. Takže na práci kolem vlastních zdrojů je hodně eh, ještě co učinit, ale je třeba, abychom to zvládli, aby nám vývo- komise Monty k tomu řeklo více aby se také dobře e, zajišťovala kontrola. A kolega Manka hovořil o e, měnových otázkách, o e, té famozní slavné helikoptéře pana Montyho. U nás se tomu říká tisknout peníze horem dolem. E, řada zemí tak postupuje, Spojené státy také. E, kladu si otázku, zdali bychom třeba nemohli někdy pozvat pana Dragiho, aby nám v výboru e, v našem výboru řekl trošičku blíž o tom své nápadu s helikoptérou. Já mám dojem, že tady opravdu je o čem přemýšlet. Můžeme se také podívat na měnové otázky a já bych v tomto směru šel společně s Vladimírem Mankou e, po této cestě, protože mi připadá, že je e, průchodná. Předseda, no vida. Vida, zdroje jsou. Stačí mít tiskárnu a e, několik z vás Eh, já si vás zapíšu, ještě se podívám, kdo se hlásil. Každopádně eh, komise byla interpolována a mě eh, teď přísluší se zeptat, zdali má v úmyslu předložit na stůl nějaký návrh, má tak učinit, můžeme vědět něco více o konkrétních lhůtách. Kdo bude hovořit jménem komise? Pane řediteli, prosím. Pane předsedo, říká řečník bez zapnutého mikrofonu, bohužel. Prosím, mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Komise viděla váš návrh prohlédla si ho s velkým zájmem. V této fázi mohu jenom říct, že komise ještě realizuje tu revizi program po programu a žádné rozhodnutí nebylo přijato, jak o e, časovém harmonogramu, tak o e, výsledcích obsahu e, této revize a příslušných dalších krocích. Já chápu, že místo předseda E, se s vámi dohodl na setkání, s vámi jako s výborem, poté e, co zpráva bude již kompletnější a stabilizovanější, tak e, právě nad touto zprávou. A to si myslím, že bude moment, kdy se vám dostane přesnějšího politického názoru komise k této věci. Předseda. No, vida. Takže děkuji za toto upřesnění. jsme tedy uklidněni. Ale nemyslíme to špatně, ne, abyste nám špatně nerozuměli. Komise prostě v tuto chvíli není v situaci, kdy nám může říci více. Budeme tedy muset počkat na 23. června. No a myslím, že paní kolegyně Tomas a pan kolega Olbrich tady strávili příjemnou chvíli, protože komplimentů se jim dostalo hodně, byly to komplimenty výrazné a jednomyslné. Takže je třeba teď učinit možným to, co je žádoucím. Paní Grasle hovořila o tom, že Eh, jsou tady určité věci možné a určité žádoucí. A úlohou politika je právě to, aby učinil možnými ty žádoucí věci. A my bychom tedy měli hovořit právě o tom. Každopádně děkuji paní Tomas jako první. Nejprve bych skutečně chtěla poděkovat pour leur soutien et remercier poděkovat všem kolegyním a kolegům za laskavá slova a také musíme poděkovat eh, eh, jak politickým poradcům frakcí, eh, tak celému sekretariátu frakce za pomoc. Chci pardon, výboru za pomoc. Chci ještě dodat tohle. Rozprava vlastně k této věci teprve začíná a bude dobře, když bude bohatá a dlouhá. Ostatně to je také důvod, proč jsme pod s vaším souhlasem, pane předsedo, se rozhodli vypracovat tuto zprávu hodně s velkým předstihem a myslím, že jsme učinili dobře. Takže dovolte několik reakcí na to, co bylo řečeno. Eh, pokusím se to říct jasně. Nejsem si úplně jistá, že jsme v textu takto jednoznační byli, ale každopádně spoleháme i na vaše připomínky a pozměňovací návrhy. Ohledně těch lhůt, tak jak se na to ptal pan Fernández, právě eh, se chceme pokusit sladit, jak politické eh, požadavky pětiletého mandátu komise a parlamentu, tak Eh, požadavek na viditelnost eh, pro jednotlivé subjekty, pro podniky, výzkumné pracovníky a univerzity a pro územní celky v politice soudržnosti jsme právě navrhli tento smíšený formát. Na jedné straně je těch pět let, aby se mohlo reagovat, ale pět plus pět, ve skutečnosti deset let s revizí v polovině období. A to také odpovídá na otázku paní Mudy, co se politik týče politiky soudržnosti a tak dále. My jsme je nevyjmenovali, ale jsou to politiky, které my vnímáme jako dlouhodobé a tam je to třeba ještě v textu upřesnit. Ale toto e, smísení nám e, se zdálo odpovídá na e, ty požadavky, které tu byly vzneseny. K tomu, co řekl pan Dupré. Takže obsah je v 29 bude tam to upřesnění, jak jste chtěl, ohledně horizontu 2020. A chtěla jsem se ještě vrátit k otázce strategie, flexibility a stropu. To je něco, na co se ptala řada z vás. Je to otázka, eh, o které jsme již hodně diskutovali a která sebou nese několik problémů. A právě proto je zapotřebí odpovědět eh, eh, ve francouzštině říkáme jako normani, eh, to znamená tak trochu jako na obě strany. Je třeba diskutovat s komisí, je třeba být flexibilní, je to užitečné a nutné, ale zároveň tady prostě existují určitá rizika, určité problémy, jako například to, co zmínil pan Fernandez. A bylo velice užitečné, že to také učinil. Flexibilita je užitečná, ale zároveň tady prostě byly eh, sraženy eh, nebo zkráceny eh, programy, které kráceny neměly být. Takže máme tady víceletý rámec, který obsahuje několik let a potřebujeme tam mít určitou marži na přizpůsobení, ale musím konstatovat, že alespoň u oddílu 3 a 4, což jsou priority, které jsou uznány všemi. Každopádně investice je vnímán, je něco, co je vnímáno jako priorita, nezaměstnanost mladých rovněž, otázka migrantů též, pomoc vnějším státům a sousedním státům také, takže alespoň o těchto oddílu Jsou prostě určité evidentní věci, což nejsou pouze věci, které se týkají flexibility, eh, které by snad eh, odpovídaly určité jaksi náhodné či eh, jednorázové situaci, ale bohužel jsou to E, situace dlouhodobějšího charakteru. Takže, pane Dupré, děkuji za vaše připomínky a ano, to jsou témata, kolem kterých se ta rozprava bude odvíjet a budeme také hovořit o charakteru těch nástrojů flexibility, protože to je důležité. A pak jsem ještě chtěla také reagovat na otázku e, politického charakteru. E, jde o dobré využití e, fondů a e, odpověď na tuto otázku prostě e, sebou nese určité politické rozhodování, určitý výběr E, pro Evropané se domnívají, že rozpočet Unie je efektivnější e, v otázce e, ochrany přistěhovalců, bezpečnosti či ochrany hranic, než by byly národní rozpočty. A protievropané, Evropané, antievropané se domnívají, že jsou to národní rozpočty, které jsou efektivnější pro řešení těchto otázek. Takže to je rozprava, která nás prostě bude rozdělovat a která přijde Každopádně jsou tady určité drobné šance. Víme, že nejste velmi proevropský, ale jistě uznáte, že e, skutečnost, že jedna či dvě země jsou místy, kam proudí většina e, uprchlíků, e, tak prostě není spravedlivé, aby to byl pouze a jedině jejich národní rozpočet, který bude krýt všechny ty věci s tím spojené. Jenom proto, že jsou to země, které jsou vlastně branami do Evropské unie unie a že tady přece musí být alespoň nějaká minimální evropská solidarita pro řešení těchto otázek. Každopádně toto jsou e, diskuse, které budou muset proběhnout a samozřejmě e, pokud člověk chce v Unii zůstat, tak to vidí jinak, než pokud v ní, e, z ní chce odejít. A ještě poslední věc, pane předsedo, k této záležitosti Eh, pan Jany eh, o tom hovořil, rozhodli jsme se s panem Olbrichtem eh, společně, že se nebudeme zabývat otázkou eurozóny a kapacitami eurozóny, jednak proto, že ta zpráva se teprve realizuje a uskutečňuje a že to tam bude řešeno. My jsme zůstali v tématu, protože jsme se zabývali revizí víceletého finančního rámce a doufáme, že e, toto téma tam také zapracujete prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů. E, je to téma, vlastně, které představuje tak trochu plán A, jestli to tak mohu říci. E, pokud tedy, a vracím, vracím se k tomu, co řekla paní Grasle, pokud tento plán nevyjde, pokud se nám nepodaří sloučit nutné s možným, tak plán B Eh, zóny euro a samozřejmě tady eh, zejde na povrch. Děkuji, paní Toma. Pokud jde o rozpravu o migraci, tak chci připomenout, že budeme mít eh, velice důležité slyšení 15. června spolu s kolegy z výboru Libe a FED bude to velký den, kdy právě bude reagovat na to, co jste řekla, paní Toma. Pokud jde o rozpočet eh, eurozóny, tak zítra dopoledne máme schůzi Joint Committee, eh, abychom právě eh, zvažovali, co by mohlo být rozpočtem zóny euro. Pan Olbrecht, pane předsedo, já Eh, bych mohl hovořit polsky, když vidím, že kolegové z Portugalska a i jinak hovoří svými jazyky. Ano, je to krásný jazyk. Já budu tedy mluvit polsky. Jednak eh, bych chtěl říct, že evropská pozice zachovává neustále stejné stanovisko, v podstatě k tomu nic neříká. A my máme pocit, že Evropská komise očekává na to, jak dopadne referendum ve Spojeném království, zatím se tomu tedy nevyjadřuje. A určitě předpokládáme, že první reakce komise bude následovat po referendu v, e, ve Spojeném království. Vím, že pracuje komise na revizi rozpočtu, takže to není úplně tak, že by se nedělalo vůbec nic. Nicméně politické prohlášení komise se objeví až po referendu. Nicméně ta otázka na komisi byla jiná. My jsme se neptali na to, co si komise myslí o revizi, my jsme se ptali eh, na to, co si myslí o našem návrhu. A ani v tomto případě komise ale nechce eh, zaujmout stanovisko, protože předpokládáme, že stále očekává na to, jaký bude výsledek referenda. To je první připomínka. Za druhé, chtěl bych poděkovat eh, všem za chválu, ale nebylo by úplně v pořádku, kdyby všichni souhlasili, protože by to znamenalo, že ten, ta zpráva je tak obecná, že vlastně všichni s ní souhlasí. Nicméně vaši pochvalu, vaši chválu si vykládáme tak, že eh, jsme odvedli dobrý kus práce a je jasné, že máme eh, různé politické pozice. Děkuji panu Kolvilovi, eh, Kolmilovi. My jsme vždy diskutovali o přístupu k rozpočtu. Kolegové mají různé přístupy, Nicméně oba jsou transparentní a jasné a to je věc, na kterou bychom se měli zhrovat v našem politickém Eh, diskurzu, protože jsou to pozice, které jsou opravdu transparentní a na základě toho bychom měli diskutovat. Eh, pak ještě kolega Levandovský, ten se dotkl velmi klíčového tématu a sice důvodu, proč tady máme revizi rozpočtu. Předtím, než uzavřeme první fázi, tu první část plánování, tak eh, revize by měla proběhnout vlastně po třech a půl lete, letech, tedy po prvním pololetí roku 2000. 17. Nicméně nezapomínáme na to, že komise musí předložit eh, nový návrh víceletého finančního rámce, a to do konce roku 2017. Takže my máme určitý časový plán, ve kterém zavazujeme komisi k tomu, aby připravila dokument do konce roku 2016, opravuje se řečník, nikoli 17. To znamená, je to před polovinou eh, provádění víceletého finančního rámce. Jde tedy o proces, který stále ještě běží. A podle spoluzpravodajů ten proces ukazuje, že je nezbytné, aby revize proběhla před polovinou doby trvání víceletého finančního rámce je třeba reagovat a postupovat co nejrychleji. Nicméně je pravda, že v této fázi je velmi obtížné učinit definitivní závěry. Nicméně, tak to je nakonstruován celý rozpočet EU. To znamená, věci se dějí za běhu. Ještě příklad. Hovoří se o tom, že potřebujeme zjednodušení. Já bych chtěl upozornit na jednu skutečnost. Máme nová ustanovení, která upravují jednotlivé politiky a tyto předpisy, tato ustanovení jsme schválili my. My jsme se rozhodli, že budeme mít celou řadu aktů přenesené pravomoci, nicméně ty jsou v takovém prodlení. Některé byly zveřejněny až teď, některé jinak přenesené pravomoci ještě ani nejsou připraveny. A přitom už jsme ve třetím roce fungování eh, finančních výhledů. A ty eh, akty přenesené pravomoci se objevily až před dvěma nebo třemi měsíce, ještě ne všechny. A jak můžete potom realizovat dané programy, jestliže nemáte k dispozici všechny dokumenty, které potřebujete k tomu danému postupu? To je naprosto nepřijatelné. Eh, takže hm, hovoříme o zjednodušení, ale nejde až tolik o to, abychom mm, vlastně nějak zasahovali do finančního nařízení, ho rozpálili, ehm, pokud mi dovolíte tento pojem, ale je zapotřebí identifikovat ta ustanovení, která jsou tak složitá, že nám vlastně překáží, že brání. My musíme opravdu mm, dosáhnout zjednodušení, abychom neupadli do pasti, kterou jsme si sami vytvořili. Pak mám ještě jednu otázku k kolegovi Margalovi, proč, nebo odpověď na otázku, proč tady se nenavrhují žádná čísla. My máme za to, že tady se jedná o začátek dialogu. To je názor tady nás spolu zpravodajů. Nemyslíme si, že jsme v fázi, kdy bychom mohli hovořit o konkrétních číslech. My si myslíme, že se nacházíme na začátku dialogu a čekáme, jak bude vypadat návrh komise, protože je to komise, která má veškeré informace, veškeré odhady, eh, všechny číselné údaje pokud bychom předbíhali věcem, tak by nám řekli, že nejenom, že jsme velmi ambiciozní, ale pak bychom se také mohla říct, že ani nevíme, o čem hovoříme. Nicméně, pokud je o COP21, tak podle nás není k dispozici úplné vyhodnocení nákladů. Jakmile budeme mít informace k tomuto tématu, tak tyto informace zahrneme do naší práce. Nicméně momentálně se nacházíme ještě v politické fázi, kdy se věci podepisují a nemáme žádné konkrétní údaje, ale určitě tento prvek do zprávy zahrneme. Děkuji. Děkuji, pane Olbrichte. Takže tím uzavřeme tuto rozpravu, která byla velice bohatá. Ano, vidíme, jak jsou tady eh, okolnosti, které nutí komisi být zatím velmi diskrétní až do června. A paní Toma a pan Olbrecht a my ostatní eh, tady nemůžeme být podezíráni, že eh, nevyvíjíme nátlak na komisi, aby v přiměřených eh, datech předložila návrhy. Situace je zcela jasně dána. Děkujeme a opět oceňujeme práci obou zpravodajů. A nyní paní Jatenmeky, prosím, předloží e, svou zprávu uvolnění prostředků e, z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Mori Global. Děkuji. Já také budu hovořit svou mateřštinou. Francie žádá o podporu z fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jde tedy o podporu pro pracovníky společnosti Mori Global. Francie předložila tuto žádost v listopadu loňského roku. Je tady přes tisíc osob, které žádají o očkodnění a e, propouštění se vlastně týká celého francouzského území. Jde zhruba o 8,5 e, celých pět desetin milionů eur. E, z toho Francie žádá o 60% příspěvek z této sumy pro tyto, tato očkodnění. Již začala snaha o nábor těchto pracovníků a tato žádost vlastně navazuje na to, co proběhlo v roce 2013 ve Francii, kdy tehdy Mori Ducran eh, zkrachoval a tady bylo přes 4 tisíce propuštěných osob. Těch 4 tisíce osob, které byly propuštěny, vlastně jsou součástí stejné žádosti, protože eh, společnost Mori Global, eh, která předkládá tuto žádost, mm, přijala eh, ty osoby, které byly nezaměstnané. Eh, problémy v tomto podniku eh, jsou celou sérii finančních eh, a ekonomických otázek a také důsledek globalizace. Přeprava zboží po silnici na kamionech více než 3,5 tuny, to je aktivita, která Eh, představuje eh, vlastně o 13 eh, nárůst ve Francii. Pane předsedo, podle našeho názoru komise nám měla předložit tyto informace mnohem dříve. Měla nám říci, jaké budou důsledky tohoto financování, které již bylo schváleno, protože nábor těchto pracovníků vlastně tady eh, probíhá ze strany stejných subjektů, eh, kteří již tyto osoby přijali. Podle komise podmínky byly splněny pro to, aby byla eh, poskytnuta podpora. Tak mm, parlament se asi může připojit k tomuto názoru komise. A já čekám, s, mm, jaké budou Eh, názory dalších, jaké pozměňovací návrhy budou předloženy, abychom si doplnili obrázek o tom, jak vypadá dnes situace ve Francii. Děkuji. Děkuji vám za tuto zprávu. Eh, situace v oblasti dopravy je složitá. Evropa z hlediska dopravy se stále ještě nesjednocuje. Vnitrostátní předpisy se liší mezi jednotlivými zeměmi a e, e, dochází k delokalizaci. Velké společnosti e, si přenášejí sídla podniků Eh, silniční dopravy do nově přijatých zemí, jako je Bulharsko a Rumunsko. No, čekáte na reakce našich kolegů, jistě nebudete zklamána, protože pan Denano bude chtít reagovat. Ano, pane předsedo, eh, to je věc, kterou dobře znám, eh, protože jsem byl zpravodojem pro Mori Dekro ve stejných podmínkách. To ukazuje, že Mori Global, který, e, což je firma, která vznikla následně po Mori Dikro, vlastně nesplnila e, své, e, svůj účel, protože celá oblast dopravy je ohrožena celoevropském míře tady došlo k poklesu a sociální předpisy v jednotlivých zemích se liší a vytváří to Eh, konkurenční prostředí, které brání francouzským eh, dopravcům v další práci. Já jsem před chvílí byl také ve výboru pro zemědělství. Hovoří se tam o eh, spravedlivém zemědělství. Jeden maďarský zástupce tam říkal, že plat nebo příjem v jeho zemi, v Maďarsku, je čtyřikrát nižší než jinda. To je právě stejný problém i v dopravě, podobně jako v zemědělství, kdy jsou tady obrovské rozdíly. Já vím, že rada nedávno diskutovala o této otázce, ale příliš nepokročila. Je třeba tady zatlačit, aby jak rada, tak komise tuto práci do, končily. Mori Global je obětí globalizace, ano, to je pravda, ale současně také je obětí eh, nedostatečné harmonizace v oblasti platů a sociálních podmínek, sociálních předpisů. Bohužel víme, co se stane. Bylo by dobré, kdyby Evropská unie pomohla zejména malým a středním podnikům, aby eh, věci předvídali a aby prováděli inovativní postupy. Ano, to je věc, která mě připadá velmi důležitá, protože nestačí jen eh, takto rozhodnout, i když jistě je dobré, abychom poskytli tuto podporu Mori Global, ale je třeba také pracovat eh, s předvídáním eh, preventivně proti této tomuto vývoji. Prostě není možné pracovat tak, jako se pracovalo před 50 lety a je třeba, eh, aby podniky to brali v potaz. Děkuji. Eh, chce vystoupit někdo další? Já eh, si tedy dovolím sám něco říci. V oblasti silniční dopravy by bylo asi Eh, otázkou, zda hovoříme o přizpůsobení se globalizaci. Ono je to spíše přizpůsobení se uvnitř EU. Není to přizpůsobení se globalizaci, ale přizpůsobení se situaci v EU. Takže možná bychom měli vložit takový semantický pozměňovací návrh. Silniční doprava, to je věc uvnitř EU. A jde vlastně tady o e, přizpůsobení se Evropě, nikoli globalizaci. Po této poznámce požádám eh, zpravodajku, aby uzavřela diskusi. Vše bylo řečeno? Dobře, vše bylo řečeno. Takže pozměňovací návrh je třeba předložit nejpozději do 12 hodin 10. května. Eh, v rozpočtovém výboru to projednáme 23.5., eh, kdy dále to bude 25. Eh, května předloženo na plenárním zasedání. A teď se obracím na paní Olmajer. Eh, chcete, chcete paní Olmajer, aby proběhlo hlasování? Já jsem měla, měl pocit, že jste navrhovala vzhledem k potřebě další nějakého zjišťování Pane předsedo, v mm, posledních dnech, kdy jsem měla k dispozici tak tři dny na to projít všechny ty složky, je to spousta stránek, asi 200 stran, takže jsem měla tak tři dny na to, abych to prostudovala a zcela otevřeně k tomu mohu říci, a řekla jsem to také už komisi, že poprosím výbor o prodloužení do 23. května abychom měli čas na zpracování těch materiálů, protože některé informace tam chybí já už jsem to říkala také komisi, například v budově Blackporu a Merod, tak tam mm, mm, jsme měli poukázání ze strany soudního dvoru, abychom do toho zahrnuli ještě třetí budovu, ale nejsou tam žádná vysvětlení toho, proč potom v konečném důsledku ta budova se nakonec eh, v textu neobjevuje, nebyla zahrnuta. Máme tam marži 8%, v případě, což je velmi neobvyklé, neobvyklé u takovéhoto typu smlouvy, potom tam máme eh, otázku DPH, eh, to tam také není vysvětleno, to znamená, já mám prozbu, měli jsme vlastně jenom tři dny na to, abychom ten materiál pročetli, tak prosím, aby jsme dostali více času, abychom mohli eh, poprosit nebo podložit nějaké otázky a kolegyně se také podle mě neměla dost času. Poprosila jsem tedy o to, abychom prodloužili lhůtu o dva týdny. Možná, že nebudeme potřebovat eh, žádné vyjádření, žádný názor, tak bychom to prodloužení nepotřebovali, ale přesto ní prosíme. Děkuji. Eh, to bylo za prvé z mé strany a za druhé, hm, v tom druhém případě máme o něco více času. Eh, jde v podstatě o třetí čas hm, toho našeho společného výzkumného centra v Karlsruhe. No, asi šest let Eh, se to už plánuje. Probíhá tam postup, který se týká právních otázek v oblasti jaderné energie a 80 toho bezpečnostního výzkumu probíhá, k tomuto tématu probíhá právě v tomto středisku v Karlsruhe. Laboratoře e, tam jsou velmi zastaralé v Karlsruhe a je nezbytné, abychom je modernizovali tak, aby to odpovídalo současným potřebám e, výzkumu, prostě zajištění proti obám a tak dále. E, teď se tam vlastně nachází čtyři laboratoře a je nezbytné to modernizovat. Z hlediska rozpočtu to ale pro nás nemá žádné důsledky, protože se jedná o vlastní zdroje v rámci toho společného výzkumného centra a tím pádem členské státy a ty státy, které jsou zapojeny, eh, hradí dané prostředky. Myslím si, že 23. bychom se mohli v klidu tím tématem zabývat. Ten materiál je poměrně podrobně rozpracován, takže já předpokládám, že 23. Mm, bychom to měli vyřídit. Nemyslím, že bychom k tomu vydávali nějaké stanovisko. Ehm, toto centrum přislíbilo, že v případě, kdybychom ehm, museli využít tu rezervu, eh, nebo pokud by se něco právně změnilo, tak samozřejmě by, nám, by nás o tom informovali. Ale většinou to je naplánováno velmi ehm, přesně a ty poslední dvě aktivity vlastně proběhly přesně podle plánu, dokonce ještě eh, bez nějakých, eh, nebo za nižších nákladů, než se plánovalo. Děkuji. Děkuji, paní Holmajer, za toto vysvětlení, za veškerou práci, kterou jste již odvedla, abyste se seznámila podrobně s návrhem eh, těch budov. Jistě budete mít podporu ve výboru, aby došlo k tomuto odkladu o dva týdny. Všichni si přejí um, seznámit se náležitě s touto složkou. A to je správný parlamentní postup přidat dva týdny, když je to nutné, abychom se pak mohli rozhodnout uh, při veškeré znalosti věcí. Má, vidí v komise nějaký problém s tímto odkladem? Děkuji, pane předsedo. Jen chci upozornit, zejména u těch dvou budov v Bruselu, tady eh, smlouva měla být podepsána 15. května. Eh, ve francouzské verzi se hovořilo dokonce o 11. dubnu, takže eh, příští zasedání eh, vašeho výboru proběhne až 24. května. Tak je třeba brát v úvahu i tady, tady tento časový harmonogram a poprosit tedy zpravodajku, aby to příště mohlo, mohlo být eh, zvládnuto. Ano, děkuji. Budeme se maximálně snažit, paní Holmajer. Já bych velmi mírně chtěla říci eh, komisi, pokud jde o přesnou eh, prezentaci a to, abychom to mohli probrat. To jednání probíhá už dlouho a to eh, ten 11. duben, to není prodlevat na naší vinou, ale za to může komise. A ty dokumenty máme od úterka. Takže kolegové neměli ani možnost se na to podívat, možná s výjimkou mne. Takže já bych chtěla opravdu poprosit komisi, Eh, oproti tomu společnému výzkumného centra, tam máme dotazník, který vyplnil až do úplně poslední otázky. A komise nám jednoduše předloží 150 eh, stránek a řekne si, najděte si tam tu odpověď sami. Takže si myslím, že komise nebyla úplně precizní. No, se srovnání s tím například Společné výzkumné centrum eh, vlastně k tomu přistupovalo jinak. A myslím si, že tentokrát ta prodleva není zaviněna námi. A potom ECDC, Um, ehm, už jsme dostali prodloužení před dvěmi týdny, protože oni ještě nedodali podklady, ale problém je, že my v dané lhutě nezasedáme, nicméně se to bude považováno za vyřízeno. Ale chtěla bych mít aspoň příležitost si dané eh, materiály přečíst a možná, že kolegové by také do toho chtěli nahlédnout. Takže i v tomto případě ehm, bychom chtěli poprosit o dvou týdenní prodloužení, abych se alespoň mohla na ty materiály podívat. Ano, tak tedy uh, toho CDC, no, no vlastně ten třetí projekt jsme teprve teď dostali. Eh, máme určitou odpovědnost, kterou neseme, jsme připraveni být eh, komisi nápomocně, ale je tady určitá, určitá časová lhůta, která je potřebná, aby práce byla odpovědná. Tak tedy eh, budeme se maximálně snažit. Najdeme tam časový prostor do dvou týdnů, abychom se na toto téma sešli. Uvidíme, jestli najdeme časový prostor, abychom umožnili dodržet lhůtu 15. května. Ale budeme rozhodně ty dva týdny navíc potřebovat. No, mm, vlastně to bylo odezdáno minulý týden, my jsme to sami dostali v úterý, tak minimálně do 19. týdne máme čas a pokud bychom to prodloužili o dva týdny, tak vlastně by to bylo až do začátku června, ale teď jde eh, o to, že komise nepředložila své podklady včas, to je to jádro problému a není to tak, že bychom to mm, vlastně dělali 19. května, ale jde o to, že my jsme ani neměli šanci to probrat a to datum 15. května, to je běžný postup, ale upřímně řečeno, eh, komise nám dá nějaký termín, který pro ní funguje dobře, děje se to v podstatě pravidelně, ale potom, pokud takto jednají, tak je eh, nutné přistoupit na odklad trochu se mě to dotklo. Já myslím, že když se o tom jedná měsíce, měsíce, tak eh, proč je takový problém předložit podklady včas? Je pense, madame Ano, já paní zpravodajko myslím, že eh, kdybyste to nevyjádřila vy, to přání, tak je pravděpodobné, že někteří členové našeho výboru eh, by to přání takto formulovali a mm, bylo zapotřebí celé to vaše přesvědčení, abyste Eh, odůvodnila. Tak tedy ujišťuji vás, komise, že budeme postupovat co nejlépe je to možné a prosíme eh, paní zpravodajku, aby nám pak sdělila výsledek své analýzy a rozhodneme. Eh, pane Prezasi, příště by bylo dobré, kdybychom ty dokumenty dostávali včas. Tím se dostáváme na konec našeho odpoledního programu. Jestliže nemáte nic dalšího, přerušíme jednání a budeme eh, postupovat zítra. Eh, budeme pokračovat zítra v 9 hodin společným zasedáním s Ekonem a půjde o návrh rozpočtu na, pro eurozónu a eh, v 10.30 budeme zde v tomto sále pokračovat v našem vlastním zasedání to společné zasedání s Ekonem, to probíhá v budově PHS. 3C50. A nyní prosím přerušujeme zasedání až do zítřka. Eh, hezký večer, kolegové. Bon.